budou ihned předána příjemcům a orgánům, které jsou v nich jmenovány. Zasedání Evropského parlamentu je přerušeno, denní zasedání skončilo. A já vám všem děkuji a přeju hezkou cestu do, a bezpečnou cestu do vašich domovů.